Bien, Milí kolegové, prosím, posaďte se. En ouvrant cette séance, je vous... Eh, zahajuji schůzi a na začátku vám chci poděkovat za včerejší účast na našem semináři, na kterém jsme se zamysleli a děkuji všem, kteří se zapojili a kteří eh, i zahájili jednotlivé bloky a z čehož jsme pak mohli vyvodit závěry, a k čemuž se ještě vrátíme v rámci takového debriefingu. A z toho vyvodíme takové základní linie, kterými se poté budeme do hloubky zabývat, tak aby naše činnost eh, v rozpočtu byla ještě efektivnější. Na začátku dovolte, abych vás požádal o malou změnu na programu a především e, bychom hlasovali jako první o e, zprávě 7, protože naši spolupracovníci potom na téma EFSI musí odejít. Nejsou námitky? Ne. Takže teď pár informací. Nejprve ke jmenování, tak jak o tom rozhodli koordinátoři na své schůzi, náš výbor nebude se vyjadřovat eh, k k, k zprávě ITRE o vědecké spolupráci se Švýcarskem v rámci programu Horizont 2020 ale náš výbor vytvoří stanovisko ke zprávě z iniciativy výboru Libe o situaci ve Středomoří a o potřebě globálního přístupu Evropské unie k migračním tokům. Spravodajem bude Gerard Depre. A teď pokud jde o rozpočet 2016, koordinátoři vyjádřili souhlas eh, s návrhem pragmatického harmonogramu, který byl navržen v rámci trialogu 30. března a tím se budeme zabývat v bodě 11, kdy máme na programu závěry třístraného jednání. Náš výbor vytvoří zprávu k mandátu eh, pro účely trialogu eh, a na plenárce v červenci po té, co tedy komise nám představí svůj návrh rozpočtu. A teď pokud jde o zprávu eh, k iniciativě Zaměstnanost pro mladé, tak koordinátoři souhlasí eh, s návrhem Eh, novely nařízení, eh, které se týká eh, této iniciativy zaměstnanost pro mladé v rámci víceletého finančního rámce a mm, jde o to, že to procento předfinancování se zvýšilo z jednoho na 30 to je ta změna, a takže Tady jde o to, aby eh, tento předpis eh, byl schopen pokrýt eh, ty nedostatečné prostředky na platby, které, jak tak, jak to existuje teď do konce roku 2015. A koordinátoři také souhlasí s principem, tím, že kolektivně stáhneme pozměňovací návrhy k legislativním návrhu, tak abychom mohli urychleně revidovat toto, to znamená, aby nebyl žádný trialog, abychom nestráceli čas, takže kolektivně stáhneme k tomuto pozměňovací návrhy. Samozřejmě s tím, že jakožto zpravodaj eh, akceptuji stáhnout návrhy, ale e, nezaměstnanost mladých někde je skutečně velice vysoká, ale zde ta možnost e, pro ně nalézt práci je třeba v určitých oblastech, regionech e, téměř nemožná, takže bychom měli i ty mladé lidi motivovat k větší mobilitě, aby našli práci jinde nebo aby šli do učebních oborů. Dále zde Máme zde misi na Sicílii, 12 členů a tato cesta bude 22., 23., 24. července v součinnosti s výborem LIBE. Takže cesta na Sicílii a ředitel agentury Frontex mm, bude k nám předem pozván tedy v rámci přípravy této cesty a protože pan Depres je zpravodajem ke zprávě z vlastní iniciativy, takže určitě nám rád sdělí všechno, co ví o těch možnostech a prostředcích, které máme k dispozici, abychom zvládli migrační toky a aby ty osoby, které zde přijímáme, aby skutečně dostali, pokud mají nárok, asilové právo. A takže určitě rádi si vyslechneme jeho informace. Dále máme delegaci do Estonska, eh, která bude složena z 12 členů a do Rigi pojede 18. Eh, a 19. června. Nakonec eh, bych chtěl vás upozornit na příští společnou schůzi výboru BADŽ, rozpočet a SEDE 14. dubna od 9 9.30 v Jankve jde o eh, mimořádné zasedání. Já bych chtěl zdůraznit, jak je důležité, abyste se zapojili do tohoto, protože se bude hlasovat o společné zprávě o financování politiky bezpečnosti, společné bezpečnosti a obrany. SEDE je podvýbor výboru zahraničních věcí, tedy AFETu. A právě společně s AFETem budeme eh, eh, hlasovat o finálním návrhu. Pokud chcete podpořit vynikající zprávu pana Taranda, tak prosím přijďte 14. dubna od 9 do 9.30, 14. duben 9 až 9.30 na hlasování. A dále eh, přijetí pro zápisu, já myslím, že k tomu nejsou žádné námitky, jde o zápis 16. března. A nyní se dostáváme k hlasování. Začneme zprávou číslo 7, Green Growth, příležitosti zeleného růstu pro MSP, malé střední podniky. První odstavec, pozemovací návrh číslo 8 ve dvou částech. V první části eh, zpravodajka eh, je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Je to odsouhlaseno. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Druhá část je zamítnuta. Odstavec 1, návrh číslo 9. 1a. Spravodajka mm, je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? odsouhlaseno. Odstavec 1b, eh, návrh číslo 10, zpravodajka je pro. Kdo je pro, kdo je proti? Budeme hlasovat jmenovitě. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je odsouhlasen 19 proti 14. Odstavec 2, návrh číslo 12. Eh, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je zamítnut. Ano, dobře, tak to zkontrolujeme. Jmenovitě hlasujeme za vyhlasování. Končím hlasování. Eh, takže je to 50-50. Návrh byl tímto zamítnut. A eh, návrh 13, eh, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Návrh je přijat. Odstavec 2a, návrh 14, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? je přijat. Odstavec 3, návrh 15. Hmm, eh, Zpravodajka proti, kdo je pro? Kdo je proti? Budeme hlasovat jmenovitě, poněvadž, takže kdo je zájem hlasování? Končím hlasování. Návrh je přijat. Odstavec 4, návrh 16, eh, ústní pozměňovací návrh pana Torvalce eh, in particular by better regulation by reducing excessive administrative burdens. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Návrh 17. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. Kompromis A k odstavci 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo se zdržel? Nikdo. Takže odsouhlasem přijat. Nyní se dostáváme k úvodním ustanovením A. Návrh 1. Spravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Hmm, nevidím mnoho rukou, a že by se zvedali ani pro, ani proti, takže návrh jedna, pozměňovací návrh jedna. Jmenovitě hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. Úvodní ustanovení AA, návrh číslo 2. Zpravodajka je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Já myslím, že byl přijat. A B, návrh 3, zpravodajka je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Ustanovení A, návrh číslo 4, zpravodajka je pro. Kdo je proti? Není, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Kompromis B k úvodnímu ustanovení B. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je přijat. E, a ustanovení C, návrh 7, zpravodajka je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Nyní hlasujeme o celém návrhu jmenovitě. Kdo je pro? Ne, omlouvám se, <laughs> elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, eh, takže 32 pro, 1 proti, návrh byl přijat. A nyní se vracíme ke zprávě číslo 4, nebo bodu číslo 4, to je eh, kdo je pro přijetí této zprávy. 4. MFF 2014-2020. MFF 2014-2020, to je zpráva paní Toba. Takže to je pro přijetí. Aha, já se omlouvám elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jednomyslně. A nyní zpráva číslo 5, nebo bod číslo 5, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro globalizaci. Mm, to je udivující teď, protože bylo oznámeno, že ten podnik by se měl zlikvidovat. A 2a. Mm, návrh číslo 1. je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Odstavec 3a. Návrh číslo 2. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nevidím. Návrh byl přijat. Odstavec 3a, návrh číslo 3. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Odstavec 3b, návrh číslo 4. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Je zamítnut. Odstave 30, číslo 5, zpravodaj pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 6, návrh číslo 6, zpravodaj pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 7, návrh set, zpravodaj pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 7a, návrh číslo 8. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 7b, návrh 9. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijat. Odstavec 7c, návrh číslo 10. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel, přijat. Odstavec 7D, návrh 11, zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Je přijat. 7, 7E, návrh 12, zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Se zdržel, přijat. 7, F, návrh 13. Zpravodaj se nevyjadřuje. Kdo je pro? Kdo je proti? se zdržel. Nebylo to jasné, takže budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. A přijat. Návrh je přijat. Odstavec 8a, návrh číslo 14. Zpravda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, je přijat. A nyní hlasujeme o celém návrhu, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat 31 hlasy proti třem. A teď se dostáváme ke zprávě, kterou jsem vám představil já. Týká se to iniciativy pro zaměstnanost, na podporu zaměstnanosti mladých pod, pod, potvrzuji, že jsem stáhl své e, e, návrhy i pan e, Petr Kajs také stahuje své pozměňovací návrhy. A tady máme jeden návrh. Čtyři. To je návrh čtyři. Pana Zvera. Také stáhl. Taky stáhl. Takže Donc, euh, dans ces conditions, vous... těchto podmínek víte, já jsem eh, již tedy ze své iniciativy stáhl eh, své pozměňovací návrhy k usnesení a chtěl jsem upozornit eh, předsedu výboru pro zaměstnanost, tak jsem mu napsal dopis a upozornil jsem ho na riziko, že ke konci roku 2015 nebudou finanční prostředky, pokud skutečně ten předpis bude fungovat tak, jak má, bude se tady čerpat a já v těch svých pozměňovacích návrzích, které jsem stáhl, tak jsem upozorňoval na skutečnost, že e, jsme měli problém e, řešit situaci v těch regionech, kde ta nezaměstnanost je vysoká a tam je nezaměstnanost vysoká taky, protože tam pracovní místa prostě nejsou, takže bychom měli motivovat ty mladé lidi, aby, se, aby za prací šli někam jinam a tam, kde není zaměstnanost, není práce, tak je třeba i provést nezbytné reformy, tak aby tam ta ekonomika dostala nový dech. A mm, protože když se tam neinvestuje, tak se nevytváří pracovní místa, takže je třeba posílit konkurenceschopnost. Pardon. Alors, la lettre que je návrh dopisu, který chci poslat předsedovi výboru pro zaměstnanost, mm, tak ten, s tím jste se určitě seznámili, takže máte k tomu nějaké připomínky, jinak ho pošlu tak, jak je, jakožto zpravodaj i z titulu předsedy výboru pro rozpočet. Nejsou námitky? Dobře, takže ten dopis odešlu příjemci e, i tedy s vaším souhlasem. Mm, a nyní eh, rozpočet 2015, paní Gardia Sabal. On pas le rapport, puisqu'il n'y a pas... Nebudeme hlasovat o zprávě. Le rapport a... Zpráva. Aha, dopis. Je tady dopis který v podstatě pokrývá tu zprávu. Poněvadž nechtějí pozměňovací návrhy, takže to ztrácí smysl. Já jsem se pokusil eh, říci eh, v tom dopisu, popsat tedy, o co nám jde, o co jde našemu výboru, paní Gardia Saval. Zpráva číslo 8, nebo bod číslo 8. Ano, to je převod, který se týká Fondu pro globalizaci, který jsme právě odsouhlasili. Takže to se týká toho žádost o převod. Takže bychom měli teď hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování o tomto převodu. Všichni hlasovali, končím hlasování. Takže ten, ta žádost o převod je odhlasována. A paní Holmajer Zpráva číslo 9. Ostatní oddíly. Kolegyně. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, existují zde dvě, dva krat, menší transfery. Jedno, jeden se týká mm, výboru regionů a sice v tom smyslu, že posílení sekretariátu frakcí, ehm, tak jak bylo vyjednáno s Evropským parlamentem, ehm, už se blíží k závěru a my v podstatě Eh, tady máme přechod prostředků eh, směrem eh, k permanentnímu trvalému místu. Není s tím žádný problém s financováním frakcí, nevznikají tady žádné vyšší náklady, takže to není problematické. A ta druhá věc, to se týká no, mm, hospodářského sociálního výboru a jde tady o e, převedení nákladů z oblasti e, e, mobiliáře na stěhování. Takže to také je vlastně jenom jaksi přesunutí v rámci rozpočtové položky a opět to nejsou zvýšené náklady. Je mets voix le premier rapport. Hlasovat o první zprávě výboru regionu. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Takže jsme odhlasovali tyto prostředky a nyní budeme hlasovat o zprávě, která se týká Evropského hospodářského sociálního výboru. Jmenovitě zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Takže přijato 32 proti 2. A nyní, eh, mm, mm, nyní stavební projekt páté rozšíření soudního dvora, paní Holmajer. Stimmung auch mit den Eh, po dohodě se stínovými zpravodaji eh, mohu eh, informovat o Evropském soudním dvoru. Soudní dvůr má již dvě vysoké budovy a chystá se na další a veškerý personál, který je mimo centrální areál, by měl být nyní vlastně v jednom společném areálu v současné době se část služby nachází v nájemní budově a, a ta má být převedena do pátého rozšíření a nové budov, nová budova potom bude mít dostatečnou kapacitu, dostate, eh, eh, celkem 900 pracovních míst. A mm, už tady bylo přihlédnuto k mm, potřebě personálu do roku 2023, aby se potom nemuselo začínat znovu přistavovat, eh, protože mm, teď teda je to naplánováno tak, aby to šlo při jednom. Eh, víme, že soudní dvůr dostane eh, další místa soudců a bude mít tedy potřebu zvýšené, eh, zvýšeného počtu personálu ehm, což tedy bude, budou vyšší počty, než si původně představovali. Celé je to koordinováno také s radou a komisí. Zvýšení kapacit na hla, v hlavním sídle eh, je 30 tisíc čtverečních metrů, celková plocha 49 tisíc čtverečních metrů a podle informace z roku 2011, eh, ten, to, tehdy jsme ten projekt už tady měli pro informaci a už eh, tehdy jsme se k němu ehm, vyjádřili pozitivně směrem k soudnímu dvoru 32 ehm, milionů eur, ehm, to je základ z roku 2010 10 pro indexování. Tento rámec je dodržen, celkové náklady budou 131 milion ehm, a došlo tady k eh, poklesu eh, úroku eh, v rámci financování a ceny nájemného v Lucemburku také vlastně měly pozitivní dopady na ten nákladový rámec. Ročně to tedy bude 6 milionů eur, by to bylo 6 milionů eur v rámci běžných cen nájemného. Lucemburg se snaží skutečně o to, aby evropským institucím nabídl výhodné podmínky a podporuje je zejména eh, při organizaci a provádění různých věcí, které je zapotřebí Evropský soudní dvůr eh, získá stavební pozemek, za eh, symbolickou cenu jednoho eura. To je samozřejmě pozitivní, kdyby se tohle to podařilo v Bruselu, bylo by to lepší. Lucemburská administrativa legislativa eh, vlastně převezme eh, tedy také eh, funkci stavebníka, dohledne na provádění prací. Kolaudace je naplánována na 2019, soudní dvůr no, od první fáze až do konce bude samozřejmě zapojen do provádění této stavby celkové, celkovým splacením potom všech nákladů přejde budova do vlastnictví soudního dvora. A počítá se tedy, že to bude do roku 2036. E, mezi 2015 a 2016 by mělo být uděleno e, stavební povolení. 2016-2019 e, se bude stavět, 2019 by se měly do té budovy stěhovat a e, ta, mm, celkový tento záměr v podstatě odpovídá tomu, o čem jsme byli předem informováni a um, veškeré, veškerá čísla jsou tedy validní a e, doložitelná. Ah, ano, pane předsedo, já tedy teď bych chtěl vystoupit jako eh, jako eh, zpravodaj pro jiné instituce na rok 2016. Já zde nic nepopírám z toho, co řekla paní Holmajer, ale moje konkrétní otázka zní takto, ta se týká rozpočtu 2016. Skutečně tedy, jaký je dopad eh, toho našeho souhlasu s rozpočtem 2016? Tam eh, čtu dvě věci v této zprávě na straně 8 dokumentu, který jsme dostali. Teď to přečtu. Výše Eh, odškodnění eh, za eh, nájem a prodej lucemburskému státu bude asi 22 milionů ročně v letech 2017 až 26, takže 20 milion, 22 milionů euro tam vidím mm, v tomto období. A v následujícím odstavci se říká, vzhledem k rozpočtovým dopadům, které bude muset mít mm, Evropský soudní dvůr od roku 2017 za pronájem podobné budovy, tak mm, ty výdaje v rozpočtu se omezí na e, e, roční částku asi 6 milionů euro. Takže když si to vyložím, nebude eh, na rok 2016, to nebude mít žádný dopad do rozpočtu, žádný náklad v rozpočtu, tak jsem to možná pochopil špatně a ty náklady začínají, začnou eh, až v roce 2017, anebo to bude mm, tedy eh, něco navíc v nákladech, tak bych chtěl vědět, jaký to bude mít konkrétní dopad na rozpočet roku 2016. Madame Holmeyer. Holmeyer? Um, nach meinem podle mého názoru, ale možná, že by na to mohl odpovědět spíše soudní dvůr, za rok 2016 eh, nebudou žádné eh, zvýšené náklady a eh, vlastně tohleto navýšení bude až od roku 2017, aspoň podle toho, co nám bylo sděleno. Jestli to tak skutečně bude, to by měl potvrdit opravdu Evropský soudní dvůr sám. Monsieur Depré. Deprese. No, já eh, důvěřuji paní Holmajer, ale jenom jsem se chtěla ujistit. Já myslím, že eh, zástupci Evropského soudního dvora tady jsou, tak bych rád, aby nám přesně odpověděli na moji přesnou otázku, kterou jsem položil. Je tady zástupce soudu, ano, chtěl odpovědět na otázku. Může to říct přece před výborem, tak abychom byli všichni dobře informováni, jaké to bude mít dopady na rozpočet na rok 2016 a 2017, 22 milionů Hmm. To je asi jedno procento rozpočtu parlamentu. Ne, to není parlament, aha. Ne. Ano, takže... Ale samozřejmě spravedlnost eh, to nelze vyčíslit, ale chcete odpovědět? <laughs> Kdo chce odpovědět eh, za soud? Pane hm vedoucí tady. Já jsem... Já jsem mm, z, eh, z Evropského soudního dvora a chtěl bych uklidnit pana Deprese. 22 milionů, o kterých hovoříte, tak to je amortizace budov, které již předtím postavil soudní dvůr. Takže to jsou dopady, které v podstatě jsou v každém ročním rozpočtu. 22 milionů, to jsou náklady na eh, pozdějšího rozšíření, tedy eh, paláce, tak jak vypadá teď. A dopad eh, třetí věže, třetího projektu na rok 2016, ten dopad do rozpočtu bude nulový. Takže tam ty dopady začnou až v okamžiku, až ta třetí věž bude dokončena, vybudována a tehdy začneme splácet, respektive eh, každý rok se tam dostanou odpisy eh, a hm, tak, jak to bylo předtím, tedy od roku 2019, 2020 až do okamžiku, eh, kdy bude existovat tedy ten úvěr, ta tak budeme tedy to amortizovat, budeme odepisovat postupně. Takže do roku 2006 to nebude mít žádný čistý dopad. Vaše otázka eh, k těm 6 milionům euro. To je otázka, mm, to je náš výpočet, který jsme provedli kdysi tedy v roce. Tam upřesňujete, říkáte, jaký bude rozdíl mezi eh, tím, že budeme pokračovat v nájmu, kdybychom nestavěli, a eh, výstavbou té třetí věže. Kdybychom postavili tu třetí věž, tak, eh, ty, eh, takže každý rok by se do nákladů navíc dostalo 6 milionů navíc eh, ve srovnání s částkou, kdybychom jenom pronajímali v Lucembursku. A vzhledem k tomu, že za 10 let v podstatě dojde k odepsání, tak těch 6 milionů, od, dojde k odpisu, tak těch 6 milionů zmizí, protože již žádný nájem nebude a takže ten rozdíl nebude. Je, ještě pokud dovolíte, pane zpravodaji bych skončil takto. E, ty podklady, které jsme poskytli v roce 2011, ty se vypočítaly z hospodářské hodnoty úvěrů, které bychom byli mohli dostat v roce 2011. Veškeré naše ekonomické výpočty vycházely z 5% e, v té době tedy úvěry, levné úvěry na výstavbu v Lucemburku byly kolem 5%. Dnes Domníváme se, že vám můžeme tady říci, teď právě tedy konsolidujeme ty různé výdaje e, z těch předchozích výstavby, výstavby, takže si myslíme, že teď to bude do 2%, mezi 1,5% až 2%, takže tak, za to si půjčíme na třetí věž. Takže ten rozdíl již nebude 6 milionů, protože nájemné zůstane stejné, dokonce tam je spíš tendence, že nájemné se zvedá, ale ty eh, odpisy budou nižší, protože ty úroková sazba za, tu, za ten úvěr bude nižší, takže v podstatě ten rozdíl eh, jak si se bude neutralizovat. A kdybychom tedy mm, eh, my jsme, kdybychom odepisovali ne 15 let a 10 let, tak to nebude mít do, žádný tedy dopad vlastně. A, mm, mm, takže to jsem chtěl říci k tomuto výpočtu. Děkuji, pane předsedo. Takže kdo si půjčuje? Protože Evropská unie nemůže brát úvěry, tak kdo si bude půjčovat, pane Deprezi? No, já, já jsem, já bych rád teď by odpověděl nejprve na vaši otázku. Vy jste Pa, ano, vy jste, pane předsedo, půjčil otázku. Kdo si půjčuje? Takže já bych rád, bychom slyšeli odpověď nejprve. Evropská unie si půjčuje nebo kdo? No, ta finanční montáž struktura je stejná jako to, co jsme měli, když jsme předtím rekonstruovali, rozšiřovali se. To znamená, to i bylo odsouhlaseno ve, zvláštním, eh, ve zvláštní zprávě účetního dvora, že to byl dobrý model výstavby ve Lucemburku. To znamená prostřednictvím realitní společnosti, developerské společnosti. Je to lucemburský stát, který si půjčuje na kapitálovém trhu a ten potom splácí. Eh, tedy splácí vlastně lucemburský stát, ten si půjčuje a u nás se to dostává jako odpisy v rozpočtu. Takže hm, tak to, je, tak to bylo zatím při všech tedy operacích a v podstatě eh, lucemburský stát nám hm, tuto službu dělá za nulovou marži, to je v rámci našich dobrých vztahů. A kromě toho nám dali k dispozici eh, pozemek, který má hodnotu des, desítky milionů euro a v podstatě nám ho dali za symbolické jedno euro. Takže to je trochu takové absurdní, protože my teď musíme používat ty různé, sice legální, různé eh, kombinace, abychom eh, si zachovali tvář, aby to zůstalo hm, tak, jak má. No dobře, tak na to zapomeňte, co jsem teď řekl. Pane Deprezi. No, pane předsedo, na to nesmíme zapomínat, protože eh, my jsme v podstatě zažili stejný mechanismus, který se týkal financování KADu, bodovy KAD, Konrad Adenauer. Mm, pan generální tajemník určitě brzy nám k tomu eh, podá zprávu, pokud jsem to dobře pochopil. Takže to nebude mít žádný dopad na rozpočet roku 2016. To začne až rokem 2017. A jde tedy o nájemní smlouvu s odkupem, pokud si to e, e, spočtu, e, tak zhruba je to dobrá operace, protože soudní dvůr bude vlastníkem po deseti letech a zaplatí pouze 6 milionů. Pokud řeknu hloupost, tak mě přerušte. A celkový náklad na tu budovu bude 10 x 6, 60 milionů plus splácení úroků Eh, za tu půjčku, za ten úvěr na výstavbu. Ano, rozpočtově ano, ale ne náklady na budovu. Ty, na, takže to budou náklady na výstavbu plus úroky. To jsou náklady na celou budovu. Ano, přesně tak. Dobře, děkuji, nemám nábytky. Dobře, takže Eh, takže, mm, takže tím se zvýší veřejný eh, deficit lucemburského moci, eh, protože to je pro Lucembursko investice. Dobře, takže oni to budou mít jako investici. Já nevím, jak potom splní mastrická kritéria mm, s takovýmto výdajem z veřejného rozpočtu. Ano, nějak se jim to tam neutralizuje. No, ono to je komplikovanější. Ano, do, dokonce to byla ta obava, kterou jsme slyšeli, protože když jsme dělali tu první výstavbu 240, pardon, 400 milionů euro, tak lucemburské velkovévodství to nechtělo mít ve svém rozpočtu. Proto vytvořili na to tu firmu, soukromou firmu a jde to přes tu developerskou firmu. Aha, Hmm, takže to jsou honoráře advokátů a konzultantů? Ne. E, e, nulová e, marže? Ne. ne. Vyměr, co jsem chtěl říci? Bylo by asi jednodušší přece, kdyby chom my, jak si vše, naše předpisy uspůsobili realitě, my musíme používat tedy tyto mimořádné různé kličky, no tak to vysvětlete našim občanům pak. Ano, tady člověk fakt musí mít na to žaludek, aby jim to vysvětlil. A tady potom vznikají ta různá podezření. To jsem tím chtěl říci. Dobře. Takže, ale poněvadž jde o soudní dvůr, no samozřejmě, Eh, to tady jenom cnostné. Pane Denano, již před dlouhou dobou já myslím, že Evropa měla e, již získat tu způsobilost, to znamená zadlužovat se, půjčovat si a teď to vidíme. Já myslím, že bychom se měli nad tím do budoucna hodně zamyslet ano, ale rozumně si půjčovat, eh, eh, proto abychom investovali a ne abychom s tím financovali provozní výdaje. S tím zcela souhlasíme, pane předsedo. Pokud by mělo jít o to, tak ano. <laughs> Ano, paní Holmajer, odhlasovali jsme. Budeme, pardon, budeme hlasovat eh, jmenovitě. za hlasování. Končím hlasování. 27 hlasů proti dvou. Nous passons... Dobře, nyní přejdeme k rozpočtu 2016, který se právě připravuje. A zde bych vám chtěl říci, jaké jsou výsledky třístraného jednání, takzvaného trialogu, kterého jsem se zúčastnil spolu se zpravodaji, paní Gardia Sabal na rok 2015, pan Fernandeš na rok 2016 a pan Deprese na další oddíly 2016. To znamená, eh, za prvé, my jsme především hovořili o eh, platbách. Dostali jste statement, prohlášení s informacemi o platbách, eh, závazcích z roku 2014 a z toho vyplývá, že nezaplacené faktury činí asi 24 miliard ke konci roku a a mm, těch 4 miliardy 8,8 jsme dostali v rámci trialogu na konci roku 2014. Také i My jsme řekli komisi, paní Georgievě, že pořád ještě čekáme, jak to bude eh, s tím plánem, jak eh, očistíme tu finanční situaci, kdy tady se zaplatí ty faktury. To je eh, přece závazek, který spolu podepsal parlament a rada na konci roku 2014. A tudíž čekáme na tento plán, na ty výhledy, na ten harmonogram, platební kalendář, a s tím, že bychom měli diskutovat o tom, co je mm, rozumná, přiměřená míra e, e, těch nezaplacených faktur. A abychom tedy mohli postoupit, tak jsme se dohodli na to, že před e, naším výborem proběhne prezentace takové tabulky o průběhu plateb to bude 16. dubna v 9.30, od 9.30 do 10 hodin a paní Georgieva, místo předsedkyně, místo předsedkyně komise, která má na starosti rozpočtové záležitosti, eh, bude osobně přítomna. Dospěli jsme k pozitivnímu závěru, to znamená, že se sejde interinstitucionální skupina ještě do konce května a bude jednat právě o tomto platebním plánu, o tomto plánu, jak tedy očistit ty nezaplacené faktury a do té doby se setkáme neformálně, byli jsme ujištěni, že tento dokument bude v souladu s a že to není zase nějaké vypouštění nějakých balonků navíc. A kromě této skupiny na vysoké úrovni, tak asi proběhne i trialog, tak abychom konkrétně se rozhodli nebo dohodli se na platebním harmonogramu, tedy kdy se ty nezaplacené faktory budou platit. Také jsme eh, si eh, i pohovořili o guidelines na roku 2016, ta výměna názoru byla konstruktivní a rada, jak to vypadá, snad eh, má dobré úmysly. To se uvidí, až se rada vyjádří k návrhu, který komise předloží na začátku léta i jsme hovořili o harmonogramu eh, dohodovacího řízení. Asi si pamatujete ještě na dohodovací řízení z roku 2014. Eh, doufáme, že eh, zastoupení rady bude lepší tentokrát a pokud ne, tak tam spíš pošleme naše asistenty. A e, rada vyjádřila přání, že chce uzavřít dohadovací řízení 13. E, listopadu. No to je pátek, 13, pátek 13. to nic dobrého nevěstí, asi jak by řekl pan Fernandeš, ale většinou je to tak, že to je 21. 21. den, což většinou bývá což by mělo být osu, středa 18. listopadu, to by mělo být, ale e, prostě eh, z logistických důvodů, protože tam jsou plné sály eh, v té době, takže Oni řekli tedy radši 13. Ano, dobře, pokud 13. tak to musí být vhodné i pro parlament a pokud ne, no tak se to prodlouží až do konce termínu, to je toho 18. a já doufám, že nebudeme ten trialog v případě nějakého neúspěchu ještě dále a dále protahovat. Rovněž jsme hovořili o situaci DAP opravného rozpočtu 1.2, DAP 1, Mm, který se týká financování EFSI, tak tam je třeba počkat na hlasování o e, programu EFSI a vyvodit z toho e, důsledky. To je v podstatě pouze nástroj, kterým se bude aplikovat to, co jsme odhlasovali, pokud jde o právní základ EFSI. Pokud jde o DAP 2, tam jsme se dohodli na harmonogramu již mm, paní Toma to má na starosti, takže budeme o tom hlasovat e, na konci dubna. Rovněž jsme hovořili o eh, pětiprocentním snížení míst, pracovních míst postů v institucích EU a eh, tam jsme skonstatovali, že snížení o 5% to je dobrá věc, ale pokud eh, to bude znamenat, že budeme outsourcovat některé ty funkce, tak to nemá smysl. Pokud budeme transformovat platy jenom, abychom zareagovali eh, na eh, potřeby volání veřejného mínění a pokud to bude kompenzováno to, že budeme platit potom nějaké ty honoráře a poplatky, eh, tedy za ty služby externím dodavatelům, tak to nemá přece smysl. To je něco jako ta, eh, ta investice v Lucemburku, když se investuje přes soukromé firmy, kdy v podstatě eh, to je vlastně taková náhražka toho, co bychom měli dělat my. A mm, takže mm, tady, tam jsme spíš měli platit nájemné a ne investice tam. Takže i tady je to podobné. Takže proto upozorňujeme na všechno, co by se týkalo té rozpočtové kosmetiky window dressing. A takže to je vše, co se týká trialogu, který se konal 30. března. Y a-t-il des observations? Má někdo nějaké připomínky teď? Nevidím. A teď se podíváme na pilotní projekty a přípravné kroky v rozpočtu 2015-2016. Spravodajové jsou paní Gardia Sabal a pan Fernandez. Tak jim dám slovo. Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Eh, pilot jsou sempre uma oportunidade. Děkuji. Tyto pilotní projekty představují příležitost pro poslance, aby navrhovali své vlastní návrhy a mohou v některých případech vést i k vytvoření nového separátního většího programu. U těchto projektů máme k dispozici pouze omezené marže, ale je to tak trochu právo iniciativy svým způsobem, pokud to správně využijeme. A znamená to, že můžeme pokrývat návrhy, které budou v souladu s našimi prioritami. Jednou z našich priorit je zaměstnanost. V Evropě máme tisíce až miliony pracovních míst, která nikdy nejsou obsazena, a několik pilotních projektů se zaměřuje například na oblast zaměstnanosti mladých. Ale zatím nemáme žádné pilotní projekty podobného rázu pro lidi starší 30 let. Takže je to pro nás obrovská příležitost a rád bych jasně řekl, že přesně toto je můj záměr. Pilotní projekty trvají poměrně krátkou dobu. Mohou na ně pak navázat přípravné kroky. V jednom dokumentu, který jsme připravili společně s EIDou, se zaměřujeme na aktuální stav oblasti pilotních projektů. Je to pracovní dokument, a velmi rád zodpovím jakékoliv dotazy, které se objeví. Děkuji za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Pan Rubich. Eh, Děkuji, pane předsedo. Moje otázka se týká pilotních projektů za rok 2000, na rok 2016. Máme v Evropě problém s nezaměstnaností a náš výbor navrhoval, abychom spustili vlastní program eh, pro ženské eh, podnikatel, pro podnikatelky eh, které se mají vzdělávat eh, pro zakládání eh, podniků, samostatnou výdělečnou činnost a tak dále. A tento vzdělávací koncept v tom, jak se vlastně pustit do samostatné výdělečné činnosti, jak vytvořit podnik, který bude eh, zaměstnávat lidi a tak dále, má velký význam v souvislosti s nezaměstnaností. A já teď slyším od komise, že tento program, přestože jsme ji schválili a rada souhlasila, že paní komisařka Běrkovská Eh, se mm, chce mm, jak si od tohoto programu odvrátit. Já bych rád proti tomu protestovala. Chci říci, že jsme, eh, že bychom měli také spustit na plénu iniciativu v dobách vysoké nezaměstnanosti takovéto eh, iniciativy, které parlament navíc schválil, nemůžeme prostě nějak odmítnout bez odůvodnění, bez toho, abychom na to my byli upozorněni. Takovýto přístup je opravdu neslíchaný. Děkuji. Merci de cette communication et... Děkuji za tyto informace. A já osobně nepochybuji o tom, že získáte podporu. Ještě někdo chce hovořit k pilotním projektům? Já eh, eh, zde eh, bych chtěl předložit s několika kolegy pilotní projekt, který se týká zaměstnanosti mladých navrhneme tam mobilitu, navrhneme, aby mladí lidé 18-letí mohli aspoň na rok odjet do jiné země a e, na takovou smlouvu, učební smlouvu. Já předpokládám, že v té zemi, kam pojedou, tak tam e, budou ty různé organizace, které poskytují eh, vzdělávání v těch různých eh, technických učebních oborech, eh, jim poskytnout a pomoci jim tak, aby i zvládli cizí jazyk v té druhé zemi. A půjde o smlouvy aspoň na rok. Hmm, s tím, že zatím stojí ta naděje, že jednoho dne ta naše ty naše předpisy o učebních oborech v podstatě eh, budou konvergovat, takže potom ty jejich eh, ta jejich vysvědčení budou hm, platná všude stejně a že to bude všechno sladěno. A tady i tímto je třeba, abychom reagovali na očekávání mladých lidí a eh, Eh, ne tedy eh, jenom poskytovat prostředky členským státům a tam se často eh, prodlužuje ta situace a spíše ty prostředky se věnují na různé, na různé komunikační projekty a ne na konkrétní hm, aktivity pro mladé. Takže já tady to říkám ne jako předseda, nechtěl bych, aby to vypadalo, že zneužívám své funkce, ale pokud ano, si to někdo myslí, tak mi to řekněte, vytkněte. Chce někdo slovo ještě? Ne, nevidím, takže Nyní nás čeká oddíl 1, rozpočet parlamentu na rok 2016, zpravodajem je Gerard Depres. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně připomínám, že během předchozí schůze, že jsme akceptovali ty hlavní linie pracovního dokumentu, který jsem navrhl. A to se charakterizovat skutečností, že pro stanovení eh, míru na, míry nárůstu výdajů parlamentu na rok 2016 jsme akceptovali, že uděláme rozdíl eh, mezi eh, tím, čím bych řekl provozní výdaje a běžné výdaje a potom ty výjimečné investiční výdaje. Takže v tomto došlo k obecné dohodě mezi členy našeho výboru ale nebylo to tak jednoduché, pokud jde o míru toho nárůstu, eh, především těch běžných provozních výdajů. Já jsem navrhl, eh, aby ta míra byla maximálně 1,9 během jiné schůze, některé jiné schůze, my jsme chtěli se dohodnout, ale ta, nebylo to tak úplně jasné, sice tam byla taková nepříliš nadšená dohoda. Já jsem se potom sešel se stínovými a dohodli jsme se během té schůze na tom, že Během dohodovacího řízení s předsednictvem sběrem začneme vyjednávání tím, že výjdeme z míry nárůstu rozpočtu provozních výdajů eh, to je to, co již navrhovala jedna politická skupina, tedy to bude naše číslo 1,3. A pokud jde o investiční výdaje, tak tam mm, se budeme věnovat pouze eh, eh, bezpečnosti budov a bezpečnosti počítačových sítí. Takže my jsme tedy eh, šli do vyjednávání pod vaším vedením, pane předsedo, a co vzešlo, jaký je výstup z toho zasedání. Konstatuji tedy Eh, samozřejmě eh, rozpočet parlamentu, ten se bude vytvářet až na podzim. Teď jde o to stanovit si ten obecný rámec nejprve, eh, abychom vyhodnotili ty položky, kterými je třeba se zabývat, které by měly růst a naopak ty položky, kde budou proběhat škrty, budou probíhat škrty úspory. Takže pokud jde o ten obecný rámec, o kterém se jednalo na prvním dohodovacím řízení, takže delegace předsednictva. Pokud jde o výdaje na provoz, tak míra nárůstu výdajů na rok 2016 ve srovnání s rokem 2015, tak oni tam požadovali nárůst o 2,2 naše delegace hm, šla tam s číslem 1,3 nárůstu provozních výdajů. A po určitém okamžiku, po diskuzi, tak já jsem přišel s návrhem omezit se na 1,6 maximálně. To znamená, že jsme akceptovali navýšit náš původní návrh z 1,3 a delegace předsednictva eh, eh, tedy eh, to hm, zase snížili ten svůj návrh o 0,6%, takže my jsme šli o jednu třetinu směrem k ním, oni o dvě třetiny cesty směrem k nám. Takže potom výjimečné výdaje, bezpečnost budov, bezpečnost počítačů, tak ta maximální částka by měla být 15 milionů euro. A e, než se e, stanoví pevně ta částka, tak chceme zprávu generálního tajemníka nejprve, aby nám vysvětlil, jaké investice, o jaké investice půjde při, e, v tomto programu, tedy větší bezpečnosti budov a počítačů. Takže tak to dopadlo, to naše jednání s předsednictvem. Od té doby jsem dostal pozměňovací návrhy, myslím 80 je, možná trochu méně než 80, a já eh, si je zanalizuji, prostuduji, se, eh, prostuduji, prostuduji si návrhy dnes se stínovými, protože se sejdeme mezi druhou a třetí hodinou, a takže to bude první diskuze se stínovými zpravodaji o povaze úspor, které chceme zrealizovat eh, a e, generální tajemník přijde na příští zasedání do, dohodovací řízení, a, takže s návrhem asi 10 milionů pro ty běžné výdaje. Takže já za chvíli s našimi kolegy, my e, si řekneme, jak, s jakými prioritami do tohoto jednání půjdeme my, pokud jde o úspory. Chtěli bychom se s předsednictvem dohodnout, 23. a 24. myslím, a poté o mé zprávě by se mělo hlasovat v plénu na konci dubna. Takže to je vše, co mohu říci v této fázi, pane předsedo. Děkuji, pane depresi. Pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji panovi zpravodajcovi za... Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní, panu zpravodaji za komplexní informaci. Budete se mnou určitě souhlasit, Eh, že když eh, tvoříme rozpočet a domlouváme se na částce, tak není nejlepším řešením, když každý řekne eh, nějakou částku. My řekneme spodní hranici, generální tajemník horní hranici a hledáme nějaký střed. Nejlepší řešení je mít konkrétní informace k tomu, abychom mohli rozpočet řešit. Celá léta se rozpočty indexují a v tomto rozpočtu se dokonce indexovala i částka 1,8 milionů eur kterou v tomto roce vyplatíme jako odstupné poslancům Evropského parlamentu, kteří odešli. My ji indexujeme a počítáme s ní do příštího roku ale my ji nevyužijeme, takže my jsme ji rozpustili do jiných činností a tudíž už nyní máme rezervu ve výši této částky, kterou můžeme využít k tomu, abychom méně navyšovali rozpočet Evropského parlamentu. Říkám to proto, že možná bychom měli najít nějaká pravidla eh, taková, že jednou za pět let uděláme to, že nebudeme indexovat pouze rozpočet, ale že si zjistíme skutečnou potřebu a pak budeme indexovat. Protože jinak někdy indexujeme věci, které jsou zkreslené zkreslené a změněné a potom z toho vyjdou divná čísla. Takže naše politická skupina navrhla zvýšit rozpočet Evropského parlamentu o částku inflace, která na rok 2016 se odhaduje 1,3 a další instituce jako OECD, Mezinárodní měnový fond dali ještě nižší predikci eh, na zvýšení rozpočtu, to bylo asi 1,1 My když dáme 1,3 na běžné výdaje, tak nemáme žádné riziko a nemáme ho, protože máme i další rezervy. 12 milionů eur e, částka na poslance, kteří odešli. 2,5 milionu eur na mm, e, lidi, kteří odcházejí proto, že musíme o 1% snížit počet zaměstnanců Evropského parlamentu. To je asi 2 milionů eur. Paní Holmajer někde dokonce našla, to bychom se měli podívat, jestli je to pravda, mluvila o částce 5 milionů eur, která bude ušetřena tím, že odejde 59 devět lidí. Když se podíváme na rok 2014, tak vidíme, že v tom roce nám v rozpočtu zbylo 71,5 milionů eur. To je přebytek eh, přibližně 4 rozpočtu Evropského parlamentu. A i rok předtím jsme měli přebytek a předchozí rok také. Takže i tady máme určitou rezervu vysokou Eh, to jsou asi 4%, a nemusíme se o desetinách eh, nemusíme se zabývat desetinami, když máme tak vysokou rezervu. Další rezerva, a jsem rád, že pan zpravodaj se mnou souhlasí, eh, je v tom, že můžeme zkusit neevidovat otázky na komisi. Těch bylo v lednu 1553 písemných a ústních, v únoru 1628 písemných plus nějaké ústní. A když to všechno spočítáme, jsou to desítky milionů eur v nákladech a upřímně řečeno, znám lidi, kteří před deseti lety byli v Evropském parlamentu a za pět let měli maximálně 50 aktivit a dnes mají tisíc aktivit za pět let, 20krát tolik. A to je od té doby, eh, kdy se eh, toto eviduje. Eh, všichni Eh, říkáme, píšeme to, eh, říkají to i naše zpravodajové, pojďme se eh, chovat racionálně, pojďme tady nenafukovat bublinu nějakých zdánlivých aktivit, pojďme dělat to, na co jsme byli zvoleni, pojďme dělat legislativní práci. Pokud nebudeme některé činnosti evidovat, ušetříme velké finanční prostředky. Otázky na komisi představují zase jednoprocentní rezervu rozpočtu, když jich snížíme na polovinu. A já myslím, že je snížíme i ještě více nežli na polovinu, když je nebudeme evidovat. A další a další rezervy, o kterých bychom mohli mluvit třeba hodinu, eh, ale bude na to čas na podzim. Na podzim připravíme konkrétní návrhy, kde ještě ušetřit i celá procenta eh, rozpočtu Evropského parlamentu na eh, byrokracii, na tiskovinách, které jsou zbytečné. Máme tady velké rezervy a mohli bychom, abychom mohli kolegové říci, eh, dejme tam to 1,3% navýšení na běžné výdaje a nemusíme se bát žádného rizika. Děkuji. Merci, monsieur Manka, monsieur Rubig. Děkuji, pan Rubik. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegovi eh, Deprézovi, protože on vede ta vyjednávání opravdu velice otevřeně a je to pro nás eh, důležitý základ pro to, abychom došli k správným výsledkům. Za EPP eh, e je tady určitá červená linie, přes kterou nechceme jít, to je 20 procent výdajů a já si myslím, že to je absolutní maximum. My chceme eh, dosáhnout úspor, zejména v oblasti bezpečnosti a eh, myslím si, eh, ty ehm, bezpečnostní služby eh, vlastně už ehm, v té oblasti už se dosáhlo úspor v, milionově, eh, v milionové výši a myslím si, že je důležité, aby stavební akce, které probíhají, byly také hotové co nejrychleji, protože eh, ve žluté zóně, kde se teď nacházíme, je zapotřebí dalších aktivit a pro nás všechny je rozhodující e, to, abychom s generálním sekretářem mohli prodiskutovat další škrty a konec konců jde také o to, aby e, úspory v politice týkající se budov, že jsou možné, pokud dojde ke snížení nájemného tím, že budou budovy nakoupeny, tak tady e, vidím um, potenciál pro další úspory a myslím si, že e, to může být, že tedy je důležité myslet na těch 20 když nakoupíme budovy, tak eh, vlastně ušetříme na nákladech na nájemné v následujících letech. Existují eh, mnohé možnosti úspor v této oblasti a mým cílem je, abychom dosáhli maximálních možných úspor, eh, abychom mm, v této hospodářsky složité situaci v členských zemích se zachovali adekvátně. Děkuji. Pane Rubiku, nevidím žádné žádosti další oslovy, tak pan Depres? Ne, omlouvám se, pan Gajer. Äh, Já mám tři otázky na pana Depréze. Jsou to technické otázky. Uh, Eh, pochopil jsem správně průběh diskuse, že poslední roční rozpočet nakonec eh, přinesl 1,70 milionů eur v přebytku, čili 71 milionů eur, které nebyly spotřebovány. To je eh, znamení toho, že v návrhu rozpočtu byla určitá rezerva i přes to, že jsou tam náklady, které se musí ještě zaplatit. Je to otázka pro další vysvětlení. Eh, jestli jsem dobře pochopil argument pana Maňky, eh, je možné eh, tady dosáhnout ještě dalších úspor. Další věc, která mě zajímá. Eh, my bojujeme za to pětiprocentní, um, na ty pětiprocentní eh, úspory eh, v oblasti personálu, které byly interinstitucionálně dohodnuty. Frakce kladou důraz na to, že by to nemělo být z personálu frakcí. Ehm, diskutujeme také o mm, přípravě našich, našeho rozhodnutí v tomto smyslu a chci se zeptat, v návrhu generálního tajemníka eh, je, jsou ta úspora v personálních nákladech, která mm, vzešla eh, z té interinstitucionální dohody? A poslední otázka. Eh, provozní náklady by měly být eh, pokryty plus, a je tam plus 15 milionů. A eh, můžete mi vysvětlit, kde se vzala tato částka těch 15 milionů, z čeho se skládá? Možná, že je to nějaké nedorozumění, ale prosím tedy o vysvětlení. Merci, monsieur Gaillard. Monsieur Valli. Děkuji, pan Vali. Děkuji. Velice rychle, pane předsedo skutečně až se stínovými se budeme zabývat kompromisy a uvidíme, co se podaří. Teď z pohledu politického já velice musím tady skonstatovat, že podle nás je zásadní nezvyšovat eh, rozpočet a snažit se nějakým způsobem eh, eh, skutečně šetřit a mm, prostřednictvím mechanizmy, které máme, to znamená zdravé řízení rozpočtu, tedy veřejných výdajů. A, mm, mm, takže kolegové, eh, němec, němečtí kolegové tedy, eh, eh, jak to vypadá, nechtějí aplikovat podobné věci v evropském rozpočtu, ale mm, mm, přitom vůči státům na jihu Evropy chtějí takové rigorózní přístupy. Takže mm, tady to je vlastně mrhání. I pan Sasoli předložil zajímavé návrhy, pokud jde o ty škrty, 10 milionů škrtů, které byly přislíbeny, ale já myslím, že bychom měli dělat více a více, protože veřejné mínění se na nás dívá, sleduje nás právě teď v okamžiku, kdy my se snažíme zvyšovat náklady na naše politiky, tak nakonec za to zaplatí všichni. Merci, monsieur Valli. Děkuji, pane Vali, nevidím jiné žádosti o slovo, takže mm, já teď se obrátím na paní Holmajer. Já chci zareagovat na poslední připomínku kolegy. Když eh, eh, se podíváte, když bychom dosáhli eh, úroveň pladeb, jaký má, jaké má italský parlament, tak to bychom nechtěli. Eh, můžeme se také podívat eh, na to, jak jsou vybaveni eh, poslanci amerického senátu a kongresu. Je tady celá řada kolegů, kteří pracují opravdu eh, v obrovském rozsahu. Fenomén Voutvoč je také to, co mně se eh, nelíbí. Eh, prostě tadyhle to kontrolování aktivit, když prodám, když předám, vydám tisíc prohlášení nebo tisíckrát hlasuji, tak to vypadá jako, že pracuji více, nežli když se věnuji nějaké složité zprávě. Takže to mm, je snad snadno potom eh, člověk, eh, podle Vote Watch se člověk může snadno stát líným poslancem, eh, takže tam bychom se měli zamyslet nad tím, jestli ehm, tento nástroj je správný. Je to opravdu divný zvyk, že se musím snažit pokud možno k, k let čemu se vyjádřit, abych měla aktivitu podle Vote Watch. Um, opravdu, eh, když máme eh, aktiv přenesené pravomoci, když některé věci chceme opravdu kontrolovat, a to teď bude masový jev, tak poslanci, ale také sekretariáty výborů eh, musí být adekvátně prostě vybaveni a to tež platí pro frakce. A já se nestydím toto říct nahlas. My jsme uspořili mnoho v oblasti tlumočnických služeb a podobně a když jsem pochopila, jestli jsem pochopila radu správně posledně, tak rada říkala ano, personál se do toho musí započítat, který není v establishment plánu. Eh, pak ale o tom rozhodujeme my. My jsme tolik uspořili na eh, nákladech na eh, překlady například a není to započteno v těch pěti procentech. Posledně jsme v loňském roce dohodli a proto se hlásím o slovo, že to, co se týká frakcí, se nebude vlastně eh, jak si započítávat do eh, rozpočtu parlamentu. Ani, mm, protože politická práce poslanců eh, není vlastně administrativní činnost Evropské unie. Tady musím opravdu tě podpořit v tom, že počet těch, kteří mají být zredukováni, se bude počítat tak, že frakce a personál frakce akcí se bude považovat za politický personál a nikoli personál administrativní. A vlastně komise eh, s tímto souhlasila, já to chci jenom připomenout, že eh, jenom proto, aby komise na to nezapomněla, protože někdy se řeknou věci eh, a náhodou se potom na ně zapomene do příštího roku. No, já tady poslouchám tuto diskuzi a připomínám, že jsme včera na semináři z toho vyvodili takové ponaučení, a to, že je třeba eh, vyhodnocovat výkonnost, výsledky. A že mezi těmi studiemi, které by výbor mohl požádat určitě, tam bude studie o vyhodnocení výkonnosti. A pokud to dobře chápu, tak kritéria vyhodnocování výkonnosti eh, poslanců mohou vést k určitým excesům. A tudíž určitě tady je o čem přemýšlet. Tedy o těchto kritériích, protože to by mohlo jaksi rozpoutat určité chování, které zrovna nepřispívá k přidané hodnotě parlamentu. To je jen tak mimo. Takový malý exkurs. Pan Kristoforu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Budu velmi stručný, ale rád bych řekl, že nesouhlasím. Nemyslím si, že Evropská unie je souzena na základě rozpočtu Evropského parlamentu. Myslím, že je souzena na základě efektivity toho, co dělá. A myslím si, že lidé by já nevím, třeba nemohli večer usnout kvůli tomu, že Evropský parlament zrovna potřebuje o jedno nebo o dvě procenta víc, aby dělal to, co má. Nesmíme ale spořit jenom kvůli úsporám. Ty úspory nesmějí být samoučelné. Pokud Evropský parlament jako instituce potřebuje vyšší rozpočet, tak se musíme ptát, zda ty extra peníze jsou skutečně zapotřebí, aby parlament plnil své úkoly. Fakt je, že pokud e, umožníme jiným, aby nám diktovali, kolik peněz my potřebujeme na to, abychom dělali svou práci, tak ve finále nedostaneme nic, že ano. Takže podívejme se zblízka na to, co musíme dělat, co máme dělat, kolik na to potřebujeme a pokud jsme schopni vést věci efektivně, tak si myslím, že si ty náklady dokážeme obhájit před kýmkoliv. Faktem je, že jsme závislí na důvěryhodnosti vůči vnějšímu světu a nejlepší zhodnocení tohoto je, zda plníme úkoly, zda děláme to, co máme. Takže efektivita musí být ten hlavní benchmark. Děláme to jako parlament, co máme. Myslím si, že bychom se neměli nechat zlákat do tohoto handlování, jestli to bude jedno nebo dvě procenta. Podívejme se na efektivitu, zda děláme to, co máme. No, určitě. Ale jak dělat více, když je méně peněz? Pan Tarant. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedo. Jen velmi stručně pár poznámek a jeden příklad. Jak už jsem eh, říkal mnohokrát, eh, naše frakce podporuje opatrný přístup zpravodaje k velice složitému problému rozpočtu. A jednoznačně souhlasíme s tím, že je potřeba dohlížet na priority a víceleté projekty které například máme od minulého parlamentu nebo od minulých parlamentů, protože některé trvají velmi dlouho. A nakonec chci informovat eh, výbor, že zelení jsou proti navrhovanému navýšení příspěvku na asistenty, ačkoliv já osobně jsem jiného názoru. A naše frakce je velmi skeptická, co se týká navyšování rozpočtu na informační technologie. Potřebujeme nejprve více informací o tom, co přesně se s těmi penězi hodlá udělat. A pokud mi dáte ještě minutku, vysvětlil bych vám ještě, kde můžeme velmi efektivně málo škrtat. Všichni víme, že na úrovni nula máme stánek, kde se kupují noviny a káva. A já už si mnoho let říkám, te, někteří lidé tam přijdou, vezmou si štos novin a pak se podepíšou. A já bych se rád, eh, já jsem se dnes zeptal, co to je, a ten eh, člověk tam mi řekl, no to jsou frakce. Takže eh, nerad informuji pana Valiho, ale byla to právě vaše frakce. Někdo si tam vzal pět italských novin a dvě anglické noviny, podepsal se a odnesl si je. Přečtete si to někdo z vás? No a když si to velmi rychle vypočítáte, tak máme sedm frakcí, to je úspora 28 tisíc euro za rok, jenom za toto. Děkuji. A droit de réponse, naturellement. Ha, samozřejmě pan Vali má právo na odpověď, na repliku. Děkuji. Ano, tolik malých škrtů, které lze eh, provést, samozřejmě těch můžeme dát na stůl spoustu. Každá se viděl konce i deštníky a eh, já nevím, eh, známe se ty, no. Frisbee se, se značkou EPP a podobné, tedy různé marketingové předměty, takže toho bychom mohli dát na stůl spoustu koli, těchto tedy um, Eh, různých promrhaných peněz, eh, ano, které půjdou do deseti tisíce eh, euro, je třeba, máte pravdu, kolego, je třeba prověřit všechny, i ty malé výdaje, které potom vedou k velkým výsledkům, když je dáme dohromady a je velice správné asi v některých případech zvýšit rozpočet třeba na asistenty, protože to je velice zodpovědná práce kterou děláme, ale musíme nalézt zdroje tak, že je nebudeme navyšovat, ale budeme racionalizovat výdaje. A to je to, co dělají e, členské státy, obce, různé tedy správní celky, nižší, vyšší vlády, tak já doufám, že i parlament by tak měl to dělat e, a samozřejmě měli bychom se sejít a provést spending review. Ano, samozřejmě i tedy mm, mm, výdaje na frakce. Dobře, příspěvky do nadací, dost, příst, mm, i tam často, nebo příspěvky stranám, e, tam často může docházet k duplikaci e, s dalšími příspěvky, které dostávají od e, státu. Sice to je v tisících, ale může se to nakonec vyšplhat do milionů, uvidíme. Pan Depres dostane slovo závěrem. Já myslím, že všichni můžeme uznat, že Eh, každý z nás ve všech 28 státech, eh, tak musí nějakým způsobem řešit veřejné výdaje. Všichni to musíme dělat, eh, abychom snižovali schodky a abychom nějak dostali pod kontrolu zadlužování státu a abychom oživili investice, no tak se snažíme samozřejmě zmobilizovat i soukromé investory, soukromé instituce. A proto máme program EFSI, Junckerův plán. Takže tady máme skutečný problém s veřejnými výdaji. A e, mm, rozpočtový výbor, mm, ten v podstatě e, jak si má svoji autoritu v tom, že ukazuje e, příklad parlamentu. To znamená, proto chceme, aby zde, abychom se chovali efektivně, abychom měli určitou výkonnost, pokud jde o zvládání veřejných výdajů a parlament si nemůže dovolit být takovým Eh, nemůže si nedovolit nebýt tedy příkladem racionálního využí- čerpání rozpočtu. Pane Deprezi, pan Deprez bude teď mít roli mediátora s belgickými orgány a budeme tedy posilovat bezpečnost kolem parlamentu, tedy eh, v bruselském sídle, chci říct, parlamentu. Ano, pane předsedo, k tomuto poslednímu bodu zde mám tady takovou výhradu, protože podle mých vědomostí za to zodpovídá předsednictvo, byro. A já nemám od nich mandát. Takže já nemám tu čest, že bych byl člen předsednictva. Ale Dovolte pár obecných úvah tedy. Rozpočet na rok 2016 tomu eh, předcházelo spousta různých rozpočtů parlamentu, takže já tady eh, nezačínám od nuly, to není pole neorané. Tady již i předtím jsme rozhodli o celé řadě věcí. A já vám dám takový příklad. Vývoj určitých kategorií rozpočtových výdajů Evropského parlamentu od roku 2009. Tak mm, za to jsem nebyl odpovědný já, já jsem tady ještě nebyl a někteří z vás tu již byli. První bod. Položka, která se nejvíce zvýšila, to jsou příspěvky Evropské nadaci, Evropské politickým stranám. A 2009 e, až 2015 167% nárůst. No, 167%. Za druhé, pokud jde o výdaje na poslance, tedy platy, Eh, ty penze, náklady na cestovné a tak dále. 31%. Eh, asistent, asistenti, více 27%, 2009 eh, až 15. To znamená méně než průměrný nárůst výdajů Evropského parlamentu, což je 26 takže tam to bylo 25%, pardon. Takže vidíte, to si nevymýšlím. To jsou prostě výsledky rozhodnutí, která byla přijata v letech 2009 až 15. Z toho vycházím. Takže pokud mě necháte dělat svoji práci, tak zde, kde já budu dělat největší škrty, tak to budou politické strany Evropské nadace. A uvidíme. Uh, co k tomu řeknou tady partneři. A výdaje na poslance. Jak vidíte, to je prostě všechno nad průměrem parlamentu, ale o tom jste rozhodli. Já to si tady nevymýšlím nějak. To je přece naše kolektivní odpovědnost teď, tak to, o tom to vyjednávat. A pokud jde o škrty, úspory, tady můžu předložit celý balíček. Třeba minule jsme rozhodli, že jsme zrušíme kávu, třeba můžeme zrušit i teplou vodu v, ve sprchách. Kdo se tady sprchuje? Sprchuje se tady někdo? Takže ano, no dobře, můžeme eh, odprodat. A, eh, a, a nebo eh, můžeme šetřit třeba na toaletních papírech, jako je to v afrických nemocnicích, aby to bylo, ale tak, že to... Když se mi říká, že tady je pouze 10 milionů na úsporách, které požadujeme po generálním tajemníkovi. No, to ne. To je milné, 10 milionů úspor navíc se žádá. Proč? Poněvadž e, zvýšení výdajů týkajících se e, statutárních zaměstnanců a všech zaměstnanců, kteří závisí e, na parlamentu, to je 2,8% nárůst, když vezmete indexaci, ty, takže indexace Eh, takže samozřejmě ta je podle statutu. První indexace v červenci tohoto roku 1,2% a 1,8% od eh, července 2016. To znamená v průměru to bude 1,7% mm, e, a plus e, tedy ty další upgradingy podle statutu. Takže tady 2,8% zvýšení, e, asi 1 miliard výdajů, to je z našeho rozpočtu. A když říkáme, že se zvyšuje pouze o 1,6% v průměru, no tak z 1 miliardy, no to je již 12 milionů, které je třeba vzít eh, z těch 850 milionů, které zbývají. Takže to nebude úspor 10 milionů, ale 22 milionů. No to je jednoduché pravidlo. A takže teď ještě na některé ty otázky, které byly konkrétní. První otázka pana Gajera. Já odpovím na tři otázky nejprve jeho a potom na ty ostatní. Takže pokud jde, pokud dovolíte, pan Gajer měl ještě tady něco navíc k tomu, co bych chtěl doplnit, nebo ne? Ähm, no, ano, ale měli bychom asi pana Depreze nejprve nechat domluvit. Moje doplňující e, připomínka e, se týká těch 31%, které jste vypočítali, eh, částečně eh, se týkají eh, také statutu poslance, který platí od roku 2009. Čili je důležité, když zpravodaj Evropského parlamentu na veřejném zasedání, které je přenášené, vysílané ven, Mm, říká, že e, peníze jakoby byly k dispozici poslancům osobně a že se zvýšily o 31%, tak vím, že zítra se o tom bude psát v novinách a e, mm, že se o tom bude mluvit. E, čili já jsem chtěl jenom říci, že od roku 2009 máme nový statut poslance a mm, určité formulace nebo určité financování eh, z toho vyplývá. To jsem chtěla jenom, aby zaznělo. Děkuji. Eh, Děkuji, pane Gajere, ale vy potvrzujete moji argumentaci. Jenom to znamená, že zde máme určité výdaje. To platí pro statut poslanců, to platí pro ty různé uh, Eh, ty, ty indexace eh, zaměstnanců, což v podstatě eh, neumíme seškrtat, to nejde, to nelze nějak tedy jaksi stačit dolů, takže musíme dělat škrty v jiných položkách. Ještě na ty vaše otázky. 15 milionů. Já jsem řekl, že to byl návrh generálního tajemníka. My všichni jsme akceptovali rozdíl mezi mm, běžnými výdaji a investičními, mimořádnými investicemi v oblasti bezpečnosti na rok 2016 a těch 15 milionů to navrhl generální tajemník. My jsme řekli, že to je maximum a že my určíme přesnou částku na základě návrhů, konkrétních návrhů, které nám představí to zná kolik na posílení, já nevím, oken, kolik na dveře, kolik na e, nové ty lepší badže, e, kolik na bezpečnost počítačů a tak dále. Takže 15 milionů euro, to je maximální částka na posílení bezpečnostních opatření. Druhá otázka, těch 5%. Zdali 5% eh, snížení na celé období. Můžeme to udělat 1% ročně? Ano. Takže když se podíváte na návrh generálního tajemníka, tak tam je objektivní snížení o 57 míst plus 2. Ehm, e, zatím asi došlo k dohodě, takže 59 tedy dohromady, což je mm, přesně tě, tě, to procento. Ale generální tajemník ten argumentuje, právem říká, že pokud chceme posílit bezpečnost, to znamená to nebude jenom materiální zlepšení, ale i personální. Musíme posílit ty týmy. Takže to znamená další částky navíc. On řekl 25% navíc lidí budeme muset najmout na bezpečnost. Také jsme e, se zeptali, to jsem říkal nejvíce já, e, že je třeba i posílit sekretariáty parlamentních výborů, a to především, abychom e, i posílili kontrolu nad těmi delegovanými a prováděcími akty a nad plněním Eh, rozpočtu. Eh, a zde eh, došlo k návrhu o zvýšit počet těchto pracovníků o 20. Já si mm, přečtu všechny pozměňovací návrhy jednotlivých frakcí a podle toho, co jsem viděl, tak oni říkají, mm, ano, dobře, posílíme sekretariáty, ale tím, že přeskupíme lidi uvnitř interně, nenajmeme nikoho z mějšku. Takže generální tajemník nám přijde říci, ano, tak toto můžeme udělat, tedy tak to můžeme přeskupit a mm, pokud pokud to nepůjde, no tak potom je to na nás, abychom řekli, zdali e, ty požadavky budeme akceptovat nebo ne. Je zde ale velký spor i s komisí, to jsem již řekl, e, ohledně toho, jak se vypočítává snížení personálu. Když jsme rozhodli, že e, tady my budeme, eh, převedeme bezpečnostní agenturu do eh, našeho stavu, eh, to znamená, když to nebude externí dodavatel, tak je jasný, že to máme personál navíc, ale výdaje na míň. Takže my jsme výdaje míň, výdaje jsou menší. Takže my jsme požádali, abychom přeskoumali, mm, co lze započítat jako snížení personálu a co není reálné snížení výdajů, personálních výdajů. Hmm a potom další otázka, strategická otázka. A to, e, to jsou ty prostředky, které nebyly vyčerpané. E, já nevím, jaká je přesná částka, já vím, že to je něco nad 60 milionů euro, co nebylo vyčerpáno z minulého roku. A k čemu to posloužilo. Když se podíváte dobře na rozpočet, e, tak tam nemáte výdaje plánované na budovu KAD Konrad Adenauer v Lucemburku. To se tam neplánuje a to se e, financuje. My jsme chtěli, aby se nám to vysvětlilo, jaký je ten mechanismus, jak, mechanismus, jak se financuje budova CAD. A vím, že to je ještě komplikovanější, než to, co jsme tady slyšeli ohledně eh, té věže Evropského soudního dvora. A takže e, na to se tam neplánuje nic. Žádné prostředky na financování budovy CAD. Já chci, aby ten rozpočet byl úplně transparentní, ale to znamená, je třeba, abychom se abychom tedy mm, věděli přesně, co je třeba financovat z titulu budovy KAT. A oni nám řekli, dobře, takže tam budeme muset třeba připojit přidat dalších 160 milionů euro. Dobře, pokud to tak bude, tak to tak musíme udělat. Ale pokud to budeme financovat jinak, jednak tím, že tam provedeme ramasáž a potom e, úvěry, e, takže potom, dobře, hm, tak to bude e, na úkor našeho rozpočtu, na rozpočtu, ale třeba by nám to komise řekla, jakou cestou půjdeme. 142 milionů eh, prostředků navíc eh, na rok 2006 <laughs> na budovu KAT. Já jsem ale nerozhodl o eh, budově KAT. To je prostě v té smlouvě, tak to je. V nájemní smlouvě to tak je. A teď pokud jde o další otázky, o kterých jsme slyšeli. Vím, že mm, mm, je tady, mm, lze udělat hodně úspor nebo jsme žádani, abychom dělali úspory. Ale je to delikátní. E, proč? Protože tady je kompetentní e, byro. E, my nemůžeme rozhodnout sami. Třeba lokální asistenti. To jsou předpisy, které musí přijmout předsednictvo byro. Mm, moje myšlenka, kterou jsem vždycky obhajoval, je přijmout určitá opatření, která ale samozřejmě budou účinná pouze, pokud se změní předpisy o lokálních asistentech nebo e, ty e, interpelace, ústní, e, dotazy k ústnímu zodpovězení, interpelace, to je skandální. Máme deset poslanců, deset, kteří vytváří více než polovinu interpelací parlamentu od začátku funkčního období. Deset jich vyprodukuje více než polovinu. Já je tady nebudu jmenovat. Eh, asi, no, možná by vás to překvapilo. No a k čemu by to sloužilo? Proč to dělají? aby jenom tedy byli, v tom, eh, v tém, byli viděni v tom hezkém světle, v tom hloupém systému toho rankingu, toho pořadí, které se tady eh, dělá podle aktivity a proto eh, oni tedy vytváří ty interpelace a tráví tím. To je, mm, mm, pan předseda říká, to je ukazatel výkonnosti. No ale to je na byru. Byro by mělo rozhodnout, co s tím udělat s těmi interpelacemi. Já jsem mm, tady předložil určitý návrh ve zprávě Dobře, ale bylo mi řečeno, abychom e, se nepouštěli tak daleko, že to je na předsednictvo, aby rozhodlo. A potom e, hm, samozřejmě lze udělat tady velké úspory, to je pravda. A třeba by stačilo rozhodnout, že vysvětlování hlasování, které probíhá po hlasování, když skončí rozprava, hlasování skončilo, a potom hm, ten, kdo dělá, tamto, ten, kdo tam vystupuje v rámci vysvětlování hlasování, no tak to přece dělá kvůli svým voličům, ne kvůli ostatním. Takže možná by bylo dobré tam už nemít tlumočení, když přece mluví svým jazykem a mluví pro své voliče. A tím by se hodně uh, ušetřilo dvě hodiny eh, na tlumočení ale o tom musí rozhodnout byro. A já mám seznam, dlouhý seznam různých možných úspor, ale ono by mi bylo řečeno, teď to navrhujete, protože to byste narazil na kompetence předsednictva. No dobře, pane předsedo, ale eh, přece tam jsou zastoupeny eh, frakce a frakce mi pořád to připomínají, že toto jsou ta témata a já eh, ale nemohu tedy přitlačit na předsednictvo, aby šlo určitým směrem, že to je odpovědnost. A když vás tak poslouchám, tak ty návrhy, které jsme předložili a o kterých vyjednáváme teď, eh, tak možná to vám tak neleží na srdci, ale já jsem eh, služebník rozpočtového výboru. Pokud mi řeknete, že máme jít níž s tím, tak budeme níž. Ale já ale eh, říkám, nechápu, nevím, jak bych mohl chtít, aby předsednictvo akceptovalo více než 22 milionů snížení výdajů. To nevím, to asi by neprošlo. 10 milionů, které navrhne generální tajemník a 12 milionů, které vyplývají z faktu, že se i zvýší rozpočet personální o těch 2,8%, to by nešlo jinak. Děkuji, pane zpravodaji. Takže tady bychom měli vstát. Hold vaší prozřetelnosti a bdělosti. Pokud jde o nemovitosti budovy, no to je pravda. Dnes dopoledne jsme něk- dvakrát zmínili ty praktiky Evropské unie, které zrovna nejsou příkladné. Tady je třeba zavést větší eh, hm, transparentnost eh, a eh, Samozřejmě nemůžeme směšovat investice a provozní výdaje, to je jasné, to je rozpočtové pravidlo. A jak vy často říkáte, pane Depres, musíme zapojit náš rozum, chovat se inteligentně, tak, aby nás i dobře všichni pochopili. A takže pan Tarant ještě. Jenom 30 sekund, když dovolíte. Já souhlasím s panem zpravodajem v tom, co řekl k těm vysvětlováním hlasování, ale jenom upřímně řečeno, já jsem jednou v plénu byl a tam šlo o to, o to označování původu masových produktů a byl tam jeden skotský Eh, poslanec, který citoval Roberta Bernce o Hegisu. A to bylo skvělé, takže tím se to opodstatnilo, prosím pěkně, toto konkrétní vysvětlení. <laughs> Tak já. Non, si můžu Výborně. Já jsem byl překvapen, když jsem sem nastoupil, když jsem skonstatoval, že tady se vysvětluje hlasování po hlasování. No protože v parlamentu, když si vezmete slovo, tak je proto, abyste přesvědčil kolegy předtím, než se začne o tom rozhodovat. Ale vysvětlovat potom ex post rozhodnutí, no to si myslím, že tady by bylo co uspořit. V tom smyslu, jak navrhuje pan Depres. A to by mělo předsednictvo pochopit protože v podstatě přece, předsednictvo byro to je jaksi e, e, taková eh, esence, taková emanace politických frakcí. A stínoví zpravodajové se e, sejdou s panem Depresem od dvou do tří odpoledne. S panem něco do různého. Milí kolegové, ne, takže přeji krásné velikonoce. A zelený týden.